Anatolii eu încă mai pun să mai este la Stănescu sau la Comisia de Agricultură, unde nu am fost de 6 luni în 2000. Bonjour. Dobrý den. Doufám, že jste měli příjemnou dovolenou, prázdniny, že jste si odpočinuli a také doufám, že jste připraveni věnovat se teď našemu pracovnímu programu, který máme před sebou a který je mimochodem dost nabitý. Můžeme teď přijmout pořad jednání? který jste dostali k dispozici. Myslím si, že poznámky k tomu nikdo nemá, takže pořad jednání můžeme považovat za schválený. Zaznamenali jste, že během letních dovolených došlo k, v Evropě k několika různým událostem a konkrétně k požárům. Byly to dost katastrofické požáry, mimo jiné na Kanárských ostrovech. A chtěl jsem vás informovat, že jménem Výboru pro regionální rozvoj jsem zaslal eh, vyjádření solidarity předsedovi místní samozprávy a také jsem jej informoval o tom, že náš výbor pro regionální rozvoj samozřejmě bude asistovat, bude připraven pomoci španělské vládě i eh, místní samozprávy na Kanárských ostrovech a pokud budou něco potřebovat, pomůžeme jim. Také jsem vám chtěl říci, že během plenárního zasedání ve Štrasburku proběhlo setkání konference předsedů, předsedů výborů. A během tohoto setkání se potvrdilo, že paní komisařka Kretu, nebo minimálně obsah její práce, protože paní komisařka Kretu je teď jednou z našich eh, kolegyní v parlamentu, tedy, že toto bude svěřeno novému panu komisaři. Také jste zaznamenali, že byli jmenováni dva noví komisaři za Estonsko. Paní komisařka Kadri Simpson a také padlo rozhodnutí nahradit paní eh, Kretu, panem Joanem Miršu a Pašku. Také jsme si rozhodli, že neproběhne eh, rozhovor s těmito dvěma komisaři, protože budou eh, působit pouze dočasně, nemají stále portfolio a portfolio soudržnosti bude mít na starosti pan komisař Hán, se kterým já jsem se sešel během letních dovolených. Takže to bylo k těmto věcem. A čím bychom se měli zabývat? To budou rozhovory s komisaři, které jmenuje, jmenují parlamentní výbory. Byla jmenována eh, předsedkyně van der Leyen. Ujme se svě, svých funkcí 1. listopadu. A jmenování komise podléhá eh, hlasování o schválení Evropského parlamentu. A tímto způsobem se rozhodne, zda jmenování bude tedy schváleno nebo zamítnuto. Tím pádem parlament přistoupí k rozhovorům a my, jako výbor pro regionální rozvoj, budeme jednat s komisařem nebo komisařkou, který bude jmenován eh, pro portfolio soudržnosti. Chci vás upozornit, že tento rozhovor bude mít pro nás velký význam. Musíme se na to připravit. Proběhne na toto téma setkání koordinátorů. Dneska a já s koordinátory proberu postup, který přijmeme v rámci výboru. A ještě jedno opakuji, že tento rozhovor s novým komisařem nebo komisařkou bude velmi důležitý. Musíme položit všechny otázky, které nás budou zajímat a co nejvíce se budeme muset snažit eh, získat příslušné odpovědi. Každý rozhovor může trvat eh, nejvýše tři hodiny. Proběhne to eh, v týdnech 40 až 41 od 30. září do 8. října. A koordinátoři se potom rozhodnou, zda daný kandidát je vhodný na post, na který byl navržen a já potom na základě toho napíši předsedovi parlamentu dopis, kde se k tomu vyjádřím. A pokud e, vyvstane potřeba, tak bude nutné uspořádat ještě doplňující rozhovor v délce hodinu a půl. Hlasování o nové komisi jako celku potom proběhne během 2. E, 2. E, říjnové plenárky ve Štrasburku. Takže takový je postup. A po setkání koordinátorů vám řeknu přesně, jak to bude, jakým postupem se budeme řídit. Pokud je o poslance, kteří byli přítomní už během posledního volebního období, my jsme jednali s komisařkou Kretu a dohodli jsme se na takové zásadě, že koordinátoři budou klást otázky a poté eh, paní komisařka odpovídala eh, en bloc najednou. Myslím si, že abychom zajistili kvalitu diskuze, to já mimochodem navrhnu koordinátorům, by bylo lepší, aby proběhla takováto výměna e, názorů spíše ve stylu ping-pong, to znamená, my budeme klást otázky jednu po druhé a ten nový kandidát nebo kandidátka na komisaře bude odpovídat hned na každou otázku. Zdá se nám to mnohem dynamičtější a také to umožňuje zajistit, aby kandidát nebo kandidátka odpověděl hned a přesně místo toho, aby se uchýlil k nějakému předem připravenému jazyku, který mu eh, připravili útvary komise. Tyto rozhovory jsou velmi důležité, protože díky nim můžeme využít pravomoc, kterou máme jako Evropský parlament. My jsme zákonodárce, respektive spolu eh, zákonodár, jeden ze zákonodárců. Smlouva nám uděluje, uděluje určité pravomoci a my jsme tedy připraveni jich plně využít. To bylo tedy k sdělení předsedy bod 3 a teď přejdeme k bodu číslo 4. Souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020. Během zasedání výboru 23. července si jistě vzpomínáte, že jste mě jmenovali jako zpravodaje ke stanovisku, který se týká souhrného rozpočtu na rok 2020. Taky jsem dostal mandát k tomu, abych předkládal eh, pozměňovací návrhy výboru pro rozpočet, tak, abychom zajistili zrušení veškerých snížení prostředků, které navrhla Rada k rozpočtovým položkám, eh, kde je odpovědný výbor REGI. Takže v souladu s tímto mandátem, v souladu s tím, co zaznělo na posledním zasedání výboru, jsem předložil v srpnu tyto pozměňovací návrhy s návrhy eh, poslanců, které se týkaly pilotních projektů a také přípravných činností, které hodnotila komise. Možná jste zaznamenali, že výbor pro rozpočet už se na ty pilotní projekty zaměřil a hodnotil je. Dnes vám tedy předložím svůj návrh eh, stanoviska k návrhu rozpočtového výboru k rozpočtu 2020. Tento dokument jste dostali k dispozici. Zaznamenali jste asi, že ve dokumentu se uvádí to, že politika soudržnosti je jeden z hlavních nástrojů, který umožňuje reagovat na stanovené priority týkající se rozpočtu na rok 2020 na náš, pro náš výbor, tedy prostředky, které jsou vyčleněny pro, nás, pro náš výbor a jsem rád, že eh, všechny nedostatky z let 2007-2013 byly eh, dořešeny, všechno bylo eh, dokončeno a 2014 až 2021 se zdá, že všechno už funguje a najeli jsme na plynulý postup. Už jsem říkal, že během posledního volebního období jsme museli řešit dost závažný problém, který spočíval v platební krizi. Na základě toho, bylo podniknuto několik kroků, zapojil se do toho také náš výbor a snažili jsme se zajistit, aby se tento problém vyřešil. A musíme se připravit na to, aby v rámci budoucího období tento, tato platební krize znovu nevyvstala. Samozřejmě je nutné, aby všechny regiony v tomto úsilí pokračovaly a aby nemuselo v následujících letech docházet k automatickému zrušení závazků. V návrhu, který jsem vám dal k dispozici, vyzývám také eh, radu a komisi k tomu, aby se přidrželi závazků stanovených eh, v předchozím období a abychom se snažili vyhnout eh, jakékoliv budoucí krizi s platbami. A nakonec tam také vyzýváme k tomu, že by měla být předprogramována iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých, protože v rámci předchozí, předchozího jednání o rozpočtu se nepodařilo dosáhnout dohody. Stanovuji jako lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů eh, pondělí 9. září v 5 hodin. To znamená, do té doby máte čas na to, abyste předkládali pozměňovací návrhy a na výboru potom budeme hlasovat 2. a 3. října o těch návrzích. Takže podle klasického postupu teď nechám eh, slovo stínovým zpravodajům. Nejprve se vyjádří paní Maria Spireky za EPP, prosím. Nejdříve abych si dovolila vám pogratulovat k tomu vynikajícímu výkonu, který jste odvedl v této oblasti rozpočtu. Chtěla bych podpořit eh, eh, tu, mm, to, co říkáte k otázce backlogu, tedy toho zpětného nápadu či eh, zpomalení a je tedy potřeba, abychom využívali financování, které máme v region, na regionální programy, mm, aby nám tam ty prostředky nezůstávaly a je proto mm, důležité zdůraznit, že ty výjimky, o které regiony žádají, nejsou přijatelné, abychom eh, skutečně absorbovali všechny ty peníze, které máme k dispozici. Já bych tedy chtěla navrhnout pozměňovací eh, návrh, abychom skutečně vedli, který by vedl k tomu, abychom absorbovali nejenom to, co máme v rámci MFF, ale to, co máme i eh, z jiných zdrojů. Zároveň je třeba se podívat na nové výzvy, mezi které patří hlavně klimatická změna, proto budu předkládat pozměňovací návrh který by vytvořil nový, eh, který by vytvořil nový fond, fond na přizpůsobení se klimatu a to je fond, který byl v minulém eh, volebním období eh, již schválen, který navrhl pan Buzek, který byl předsedou výboru ITRE. Takže to bude pozměňovací návrh k tomuto, tomuto fondu, který není jenom finančním nástrojem, ale je to nástroj, který bude eh, na, na, napomáhat transformaci 41 regionů v EU, rekvalifikaci pracovníků v těchto regionech a je potřeba, abychom měli k tomu prostředky nejenom z kohezní politiky, ale z dalších zdrojů, eh, aby eh, skutečně ta koheze byla podpořena. Proto bych vyzvala ostatní, aby podpořili tuto podpořili tento pozměňovací návrh a ještě jednou vám gratuluji. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Děkuji vám za vyjádření. Nyní za SD Tonino Pikola. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji ji vám jako zpravodaji návrhu stanoviska, který eh, velmi dobře odráží ty myšlenky, které bychom měli podpořit. Určitě si eh, oceňuji ty priority, které jste zde vypíchl v souladu s článkem 174, který vlastně říká, že žádný region by neměl zaostávat. Souhlasím s tím, co zdůrazňujete ve vašem návrhu a protože se jedná o poslední rok finanční finančního období je potřeba, aby byly dostatečné fondy k dispozici ke všem programům, které se mají implementovat. Mám tady jenom jeden bod, který bych chtěl zdůraznit, a to je posílit ten klimatický rozměr společně s energetickými cíly. Ehm, te výdaje na klima by byly navrhnuty ve výši 20 a víme, že je obtížné dosáhnout tohoto, této hranice, ale chceme, aby to bylo alespoň zdůrazněno. Zaměstnanost mladých, to je samozřejmě téma, které je předmětem našeho nejvyššího zájmu a jsem rád, že to tam zmiňujete. Ještě jednou vám děkuji za tento návrh a těším se na další spolupráci. Merci beaucoup. Děkuji, Tonino. Dále za Renew Andrej Knotek, prosím. Děkuji za slovo, děkuji za velmi vyvážený návrh stanoviska. Předpokládám, že naše pozměňovací návrhy budou jenom minimální, budou se týkat klimatické změny a klimatických aktivit, protože jsou regiony, které jsou velmi dotčeny a myslíme si, že potřebují podporu. Chci také zdůraznit, že váš postoj je dobře vyvážený, tak abych bylo zabráněno platební krizi a aby se vlastně nedocházelo k velkým rozdílům mezi prostředky na závazky a prostředky na platby. Děkuji. Za zelené Alexandra Gies. Děkuji. Za eh, zelené bych eh, samozřejmě ráda podpořilo to, podpořila to, co říkali předřečníci, kteří všichni směřovali ke klimatické změně. My eh, tady komise navrhuje 21%, ale tím se nám eh, nepodaří dosáhnout ten celkový cíl, takže je potřeba navýšit výdaje na klimatické změny. V tom celkovém rozpočtu je 3,5 miliardy, z toho tedy náš výbor má 30 40 takže to je skutečně velká priorita a je tady potřeba nasadit velké úsilí. Jsem ráda, že sdílí všichni kolegové tento eh, pohled. Pokud jde o transformaci, tam my jako zelení podporujeme, podporujeme vše, co by nám mohlo eh, pomoci transformaci těch bývalých uhelných regionů, ale zajímají nás podrobnosti takových, takových návrhů. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám. Jde nám eh, nezdělila žádného stínového zpravodaje a za EKR Felfito. Grazie, presidente. Il... Děkuji, pane předsedo. Návrh stanoviska se nám zdá v zásadě v pořádku, můžeme s tím souhlasit. Práci, kterou jste odvedl, považuji za pozitivní. Pouze dovolte eh, zmínit tři poznámky, tak abychom možná zdůraznili tři věci, které tam jsou obsaženy. Možná k tomu budeme předkládat pozměňovací návrhy. Jednak jde o tu iniciativu zaměřenou na podporu zaměstnanosti eh, mladých, na to jsme věnovali nebo předpokládali 3 miliardy eur a bylo by dobré, pokud tyto prostředky nebudou využity, tak by měly být přeprogramovány na strukturální změny. Abychom eh, lépe propojili jednotlivé oblasti, lépe chránili životní prostředí a tak dále. Potom za druhé, tam jde o eh, obranu Hovoří tam, se tam o navýšení o 1,5 ve srovnání s minulým rokem a to se nám zdá velice důležité. Podle nás bychom měli zajistit podporu těm členským státům, které v první řadě eh, řeší migrační tlak nebo jsou nejvíce vystaveny eh, migračnímu tlaku. A za třetí, tam jde o klimatické změny, o navýšení prostředků, o tom hovořili už eh, i další kolegové a nám se zdá, že by bylo vhodné zajistit eh, více prostředků, zvláště pro ty členské státy, které musí řešit eh, nebo čelit eh, přírodním katastrofám a jsou potom více postiženy. Uvedu konkrétní příklad. Katastrofa například v Jižní Evropě by měla vést k tomu, že bude více prostředků vyčleněno zemím, které jsou tím eh, postiženy. Takže to byly tři takové konkrétní poznámky a jinak opakuji, že nahlížíme pozitivně na dokument, který jste sepsal, pane předsedo. Děkuji. Děkuji vám za eh, levici Dimitris Tapadinomis. Děkuji, pane předsedo. Eh, na chtěl bych pogratulovat k té práci, kterou jste odvedl a i k tomu, jak jste nám ji prezentoval. Souhlasím s celou řadou těch připomínek stínových zpravodajů, kteří hovořili eh, přede mnou. Tady byly konkrétní návrhy či konkrétní připomínky. A my se domníváme, že je naprosto zásadní, aby byly navýšeny eh, prostředky, eh, které jsou určené na boj s klimatickými změnami a na eh, přírodní katastrofy. Určitě potřebujeme také zdroje na pracovní místa pro, pro mladé a chceme také skutečně se zaměřit na ten fond pro transformaci, který nám umožní přechod na čistou, spravedlivý přechod na čistou energii. Jako výbor pro regionální rozvoj bychom měli postupovat tak, jak to činil minulý parlament, to znamená posílet taková úsila, úsilí, která směřují k zachování sociálních a kohezních politik rozhodně nemůžeme dosáhnout více s méně penězi, pokud eh, máme naplňovat ty cíle. My budeme v několika následujících dnech předkládat pozměňovací eh, návrhy a doufám, že ten návrh nebude nějakým způsobem rozmělňován těmi pozměňovacími návrhy, naopak, že bude posílen. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Ještě tady máme dva zájemce o slovo. Pan Lope? Oi. Eh, ačiū pirmininkė. Keletą minčių norėčiau išreikšti. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik nápadů. Také se mi velice líbí práce, kterou jste odvedli. K tomu bych vám rád poblahopřál. Ačkoliv se ve svém stanovisku nevyjadřujete některak kriticky, uvedl jste totiž, že tam nejsou žádná spoždění, pokud se podíváme na období 2014 až 2020 a srovnáme jej s předchozím obdobím. Nicméně, možná bych se obrátil na komisi se žádostí o jasnou odpověď. Pokud totiž vím, tak jsme do doposud eh, využívali 50 zdrojů z, se z fondu soudržnosti na rok 2020, což eh, vypadá tak, že máme před sebou velký objem práce, která se bude odvádět teprve později. Hovořím o období za dva až tři roky. Nové období započne v roce 2021 a tehdy budeme využívat eh, zdrojů z předchozího období až do roku 2023. A já si nemyslím, že to je něco dobrého, pokud bychom převáděli prostředky z předchozího období. Měli bychom se snažit eh, využít, využít až 80 z těch zdrojů ze stávající období. Měli bychom usilovat až o 80% absorpci těchto prostředků. Příští rok nás čeká hodně práce, abychom zajistili absorpci vyšší, většího procenta prostředků ze stávajícího období. Podle mého názoru jsme během posledního leta byli svědky e, spousty nápadů ohledně klimatické změny. Zdálo se, že všichni rozumí tomu, co se děje. Nicméně nyní nastal čas, abychom přistoupili k realizaci předkládání a realizaci závažných, vážně měných projektů. Nemůžeme pouze hovořit o 20% či podobných číselných údajích. Měli bychom se snažit e, převést slova v činy. Další věc je odstavení jaderné elektrárny v Ignalíně. To je jediný projekt Evropské unie. Zdá se, že to, tato odstávka, respektive to vyřazení z technického pohledu probíhá naprosto v souladu s plánem. Místní obyvatelstvo se obává dopadů na přírodu v tomto regionu. A k tomu komise nevypracovala žádnou studii. Existují plány odstavit reaktor, a to během dvou let. Přípravné práce se, odhra, se odvádějí vůbec poprvé v celosvětovém měřítku, ale nepředcházela jim žádná studie a proto bych navrhl komisi, aby se pustila do analýzy, do průzkumu jejich smyslem je posoudit eventuální dopad na místní obyvatelstvo, na rostliny, rostlinstvo a zvířata. Je to navýsost významné, poněvadž v Evropské unii je spousta jaderných elektráren, které budou vyřazeny z provozu v blízké budoucnosti. A potřebujeme mít jasné informace o stavu, tak abychom mohli v příštích eh, případech aplikovat podobná opatření i v jiných zemích. Samozřejmě jde o to eliminovat eh, nebezpečí radiace. Výborně, děkuji vám. Také pan kolega eh, Buda požádal o slovo, máte možnost se vyjádřit. Um, děkuji velice. Pane předsedo, děkujeme také za předloženou zprávu. Mám několik poznámek k obsahu této zprávy. K bodu 6 zde se domnívám, že bychom se měli věnovat také tomu, co znamená snížení demokratické byrokratické zátěže. Samozřejmě to byl jeden z důvodů opožděných plateb tato byrokracie. Nevím, zda tato zpráva toto může pojmout, ale každopádně bychom měli zcela jasně vyjádřit, že si přejeme snížení byrokratické zátěže. V bodě 9 jste velice dobře podchytil otázku pracovních míst pro mladé lidi. Já si myslím, že opravdu se musíme držet toho úsilí vytvářet pracovní místa pro mladé lidi, která budou dobře placena. Nejedná se pouze o vytváření pracovních míst, ale o slušně placená pracovní místa, poněvadž i mladí lidé musí žít, mít možnost žít slušný život, takže to by také mělo být součástí této formulace. Často zmiňujete klimatickou změnu. Kolegyně a kolegové, nepochybně nezbytné hovořit o tom, co se děje v současném světě. Je to realita, na níž musíme reagovat. Ovšem zároveň bychom měli eh, se zřetele, že pokud chceme bojovat proti klimatické změně, potřebujeme také vytvářet podmínky pro dlouhodobou udržitelnost zemědělství. Myslím si, že tyto dva pojmy by měly být řešeny ruku v ruce, čili boj proti klimatické změně a dlouhodobá udržitelnost zemědělství, tak aby se zemědělci eh, neocitli v situaci, kdyby museli eh, končit eh, svoji činnost. Myslím si, že v obou oblastech je potřeba dosáhnout úspěchu a výsledků. Děkuji. Merci beaucoup, Děkuji, pane Budo. Někdo další už se nehlásí o slovo? Ne, paní Donato, prosím. Grazie, signor prezident. Děkuji, pane předsedo. I já vám chci poblahopřát k kvalitnímu dokumentu. Musím říci, že s ním souhlasím eh, obecně i s jednotlivými body. Chtěla jsem požádat, abych byla eh, připojena k tomuto tématu, k této otázce jako stínová zpravodajka. Chtěla jsem zvláště říci, že pro Itálii je toto důležité, konkrétně pro méně rozvinuté regiony, jako jsou například ostrovy, Sicílie a Sardinie. Pro ty je velmi důležité, abychom zajistili eh, implementaci financování do infrastruktury. To znamená, eh, jedná se o fondy soudržnosti, tak, aby byly infrastruktury v těchto regionech přizpůsobeny eh, zbytku Eh, zbytku země a také ostatním zemím EU. Také samozřejmě podporujeme financování eh, do zemědělství. Zvláště mám na mysli to, že je nutné podpořit eh, agroalimentární odvětví, což je velice důležité odvětví v rámci celého středomoří. Také musíme podpořit oběhové hospodářství, zvláště pokud je o nakládání s odpady. To se nám také zdá z hlediska životního prostředí velice důležitý aspekt a také kritický aspekt eh, v jižních zemích a v jižních eh, regionech. To by tedy z mé strany stačilo, a případně se k tomu podrobně vyjádříme v jednom ze svých budoucích dokumentů či stanovisek. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám. Děkuji všem za vyjádření. Myslím si, že máme stanoven základ pro budoucí dohodu, že asi nebude komplikované se dohodnout, zvláště pokud je o klimatické otázky, ale nejenom v této věci. Důležité je také zajistit eh, vysokou míru absorpce financování. Eh, také se shodujeme na té iniciativě pro podporu mladých. Ještě jednou, eh, zaměstnanost mladých. Ještě jednou opakuji, že máte stanovenou lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů na pondělí 9. září v 5 hodin. Těm, kteří se vyjádřili, chci ještě říci, že z velké části souhlasím s tím, co zaznělo. Máme tady pana Lajfa Ognase, který je z DG Regio. Vyslechneme si ho, aby se mohl k těmto věcem také vyjádřit, takže prosím. Thank you very much. Děkuji velice, pane předsedo. Já si myslím, že by se chtěl především vyjádřit k pokroku v období 2014 až 2020. Nicméně bych také rád poznamenal, že nás čeká výměna názoru mezi mým generálním ředitelem Maklem Meklerem a tímto výborem dnes odpoledne, takže v žádném případě nechci předjímat to, co on k tomuto tématu vysloví. Takže co mám na srdci? Myslím si, že zde došlo k vyjádření kritických eh, poznámek k tomuto zmíněnému období. Myslím si, že to je dobrá zpráva. Proč? Pokrok není příliš zázračný. Vy jste řekli, že po takovém eh, mírnějším začátku, na počátku období v letech 14, 15 a 16, eh, už to není jde, jak má. Abych byl zcela jasný, tak bych rád řekl, že míra výběru Projektu na rok 2014 eh, ve výši 83% byla velice dobrá. To znamená, že členské státy si zarezervovaly 83% alokací pro platby na budoucí projekty. Je pravdou, že tato míra výběru projektů se neprojevila do plateb, nepromítla do plateb žádaných od Evropské komise, ovšem očekáváme, že se tak stane v blízké budoucnosti. Další komentář říká se míry výběru projektů. Je tomu tak, že tato míra v současnosti je lepší než eh, míra, která byla do období 2013, je o 7,5 vyšší než za stejné, o 2,5 vyšší než za příslušné období, v předchozím období. Rád bych řekl, že za období 2014 až 2020 eh, se to daří a chceme dosáhnout implementace až eh, 100%, jakmile se přiblížíme ke konci tohoto období. Dovolte ještě zmínit dvě další záležitosti. Návrh ob... vrátit ta množství na jej je eh, souvisí s tím návrhem eh, rady snížit tyto prostředky. Takže eh, chceme, abychom eh, se vrátili k tomu původnímu jednání, k tomu původnímu návrhu. Merci beaucoup. Eh, j'aurais une question. Děkuji vám. Měl bych jednu doplňující otázku na vás. Tu sazbu, kterou stanovuje, kterou zmiňujete, to je průměrná sazba, chápu to správně? respektive míra. Nebo jste došel ke konstatování, že dochází k velkým nerovnostem mezi jednotlivými členskými státy či regiony. Zaznamenal jste nějakou velkou nerovnost mezi nimi? Děkuji. Ano, rád bych potvrdil, že toto je samozřejmě eh, průměrná míra výběru projektů. Existují samozřejmě odkelky mezi členskými státy a dokonce i regiony. Já bych to ponechal opravdu na odpoledne, až se budeme bavit s panem Metrem, který vám nepochybně poskytne detailnější informace k této věci. Platí ale, že to je opravdu 83%, ta průměrná míra výběru projektů. Dobře, takže eh, s generálním ředitelem tu otázku probereme odpoledne a už nyní tedy můžeme formulovat na komisi eh, otázku, respektive žádost o poskytnutí přesných údajů, tak abychom měli přesnou představu o tom, jak situace vypadá a jak velké odchylky existují v jednotlivých členských státech a regionech. Na základě toho bychom mohli například vidět, do jakých kategorií jednotlivé regiony spadají, nebo zda se jedná pouze o nějaké zeměpisné odchylky a rozdíly. To je pro nás velmi důležité, takže děkuji. Děkuji vám předem za to, že sekretariátu dáte k dispozici údaje, které na toto téma máte. Tímto můžeme diskuzi k tomuto bodu ukončit. Ještě jednou vám připomínám, že pozměňovací návrhy můžete předkládat do pondělí 9. září do 5 hodin a hlasovat o nich potom budeme 2. a 3. října. Teď můžeme přejít dále, bod číslo 5 na pořadu jednání. To je také důležitý bod a týká se nařízení komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy nařízení eh, Evropského parlamentu a rady číslo 1059 lomeno 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek, takzvané NAC. Tento návrh nařízení v přenesené pravomoci který zavádí pouze takové menší změny v územních statistických jednotkách. Musíme se tím tedy zabývat, tímto návrhem. Konkrétně se mění přílohy, které stanovují eh, společnou klasifikaci územních statistických jednotek. A Vlastně je to tak, že takovéto změny se zavádí každé tři roky. Předpokládáme, že k ním bude docházet každé tři roky. Je to z toho důvodu, abychom se přizpůsobili změnám, ke kterým dochází na úrovni územních jednotek, abychom se si ujistili o tom, že budeme vždy mít aktuální nomenklaturu. Například ve Francii došlo k eh, územní reformě nedávno a teď jde tedy o to, abychom tuto reformu zohlednili také v tomto dokumentu, v evropském dokumentu. A podobně tomu je i u jiných zemí, také došlo k různým změnám a přizpůsobením. Lhůta pro námitku byla stanovena eh, na 8. října 2019 a bude možné to prodloužit eh, ještě o dva měsíce. Já bych tedy poprosil komisi, aby se ujala slova a představila nám tento svůj návrh a poté dostanou slovo koordinátoři a následně potom ostatní poslanci. Takže teď bude mít slovo zástupce komise, pan Oliver Miller. Prosím. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Klasifikace NAC a nomenklatura územních eh, jednotek pro statistické účely umožňuje schromažďovat údaje na regionální úrovni. Je tam eh, množství nejrůznějších údajů, jako například eh, připojitelnost na vysokorychlostní internet, nakládání s odpady, nezaměstnanost a tak dále. Tyto indikátory nám umožňují ujasnit si, v jakých regionech eh, eh, je eh, mm, pomalejší práce, kde se daří a jak se mohou jednotlivé regiony od sebe učit. Řídíme se třemi zásadami. Je to uspořádání a, spolu, a porovnatelnost. My se snažíme Eh, sledovat eh, vývoj v regionech, ovšem samozřejmě pokud se změní region, tak eh, ztratíme tyto historické údaje a vždycky trvá obvykle několik let, než se opět dostaneme k těm údajům v té časové řadě, jak si přejeme, v té časové sekvenci. Stabilita v průběhu doby je samozřejmě um, nejde ruku v ruce s tím, když se uh, proměňují, proměňuje charakter regionu, ale opětovně bychom si přáli, aby tyto naci eh, se kryly eh, s tím územním uspořádáním. V členských státech se ty regiony proměňují a samozřejmě pokud dojde k určitým administrativním eh, změnám, tak nám to umožňuje, pokud by se tady ty územní celky kryly s těmi statistickými, umožňuje to lepší schromažďování údajů. Ehm, máme tady eh, tři eh, úrovně NACU, což znamená, že ve velkých eh, regionech, například v nocích 3, kde máme 150 až 800 tisíc lidí, pak máme větší a menší naci, ale souvisí to s tím administrativním uspořádáním. My se snažíme eh, pracovat se standardními odchylkami při zpracovávání informací z těchto regionů. Změny v NACech fungují tak, že členské státy nám oznámí změnu územního uspořádání a chtějí, abychom to promítli do toho nařízení o NACech. To znamená, že každé tři roky přistoupíme k tomuto eh, postup, k, tomuto, k této práci a my se vždycky eh, obrátíme v rámci veřejných konzultací na odborníky a vyslechneme si názory zainteresovaných lidí a podle toho se potom eh, mění informace v našich systémech. Eh, došlo ke změnám v pěti zemích, k velice malým změnám administrativního spořádání. Bylo to v Belgii, Estonsku a Spojeném království, a to na úrovni nad tři, kde jsou jednotlivé regiony, tak tam došlo k změně hranic, ale také v Sardínii a v Chorvatsku eh, jsme eh, přistoupili k úpravě su 2. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Takže teď zahajuji diskuzi. Nejprve se vyjádří koordinátoři. Pan Novakov za EPP. Děkuji za slovo. Myslím si, že je dobré, že začínáme nové volební nebo nový parlamentní období s těmito regiony a s jejich členěním. A mně se občas v tomto velmi těžkém byrokratickém jazyce e, e, těžko hledá nějaký život nebo duše, ale musíme si představit, že se tady hovoříme skutečně o regionech, které mají, jsou naplněny lidmi a životem. Takže třeba, že tady zaznělo, zdálo, že to je, jsou drobné změny, že to je technická záležitost, že se změní hranice některých těch správních jednotek, je dobré zároveň hovořit o budoucnosti těchto, eh, těchto regionů. A někdy se totiž stává, že Regiony, které jsou sousední, často splňují stejné požadavky, tedy počet třeba obyvatel, a dostanou se do stejné kategorie a přitom to může být jedna oblast, která je zemědělská a vedle toho oblast, která je eh, eh, industriální a vedle toho je to oblast, která je zaměřená na turistiku a musí potom přijímat nebo eh, implementovat stejné projekty a to je pro ně obtížné. Nevím, jak to řešit, ale měli bychom být schopni najít takovou cestu, která bude skutečně odrážet specifické potřeby každého malého regionu, každé malé obce, protože všichni mají jaksi potřeby jiné. Máme příklady, že třeba malá obec, malá vesnice potřebuje nový systém rozvodu vody, ale místo toho musí, protože je v daném programu, postavit si nový sportovní stadion, protože to je součástí, eh, součástí té výzvy, která byla v tom programu eh, předložena. Takže eh, já si rád vyslechnu, jak toto vnímá komise, potom co se vyjádří ostatní eh, koordinátoři a ostatní členové výboru, ale jaké, mm, jak, od, moje otázka, jaké bychom mohli najít řešení pro to, abychom takto mohli individualizovat potřeby. Děkuji. Děkuji. Za socialisty Anson Skirel. Děkuji pěkně. Jsem velice ráda, že po letní přestávce eh, kde jsme se doufám všichni eh, Eh, zrelaxovali, můžeme pokračovat v naší práci v tomto novém volebním období. Zpráva, která nám byla nyní předložena, je opravdu velice technického charakteru a já mám plnou důvěru v to, že členské státy odvedly svoji domácí úlohu a poskytly správné údaje. Sasko, můj region, také prošlo drobnou úpravou z hlediska administrativy. Já nemám žádné velké otázky nebo eh, žádosti o změny. Eh, komise uvedla určité indikátory a já bych se rád zeptala, do jaké míry má, bude mít Brexit vliv, eh, ke kterému pravděpodobně tak jako tak dojde, tím či oním způsobem. Na toto naši tam, jaké bude dopad Brexitu na toto téma, protože já se dokážu představit, že hospodářský výkon v průměru Evropské unie dozná určité změny a pokud jde o tuto konkrétní oblast, tak bych ráda věděla, jestli už se počítá s nějakými změnami, anebo jestli se počítá s tím, že se kategorizace regionu v té nové správě uvede, provede jinak. Otázka je, jestli máte už nějaké číselné údaje, protože Určitě tady dojde ke statistickému účinku, to všichni víme, ale kdy a jak se tento účinek projeví, zatím není jasné. Děkuji pěkně. Merci beaucoup. Děkuji, Konstanc, za velice relevantní otázky a dostanete, eh, za chvíli dostane slovo komise, aby mohla odpovědět. Nyní za Renew Ondřej. I would have just Děkuji. Mám jenom procesní otázku, která se týká, která vychází z požadavku členských států nebo dotaz členských států, zda skutečně v těchto změnách jsou všechny ty jejich žádosti a nebo některé ty žádosti o změny byly vyloučeny kvůli konzultačnímu procesu nebo kvůli na základě jakého zdůvodnění. Zajímalo by mne, jestli tedy všechny změny navrhované byly přijaty. Děkuji. Za zelené Niklas, prosím. Děkuji, zdravím vás také všechny po letní přestávce a pokud jde o toto téma, jsem rád, že pan Novakov zmínil to, co zmínil, totiž, že je potřeba, aby ty regiony skutečně byly nahlíženy tak, že jsou jejich potřeby zohledněny. Jak toho dosáhnout, jak to učinit? To není jenom otázka statistického třídění a kategorizace, je to otázka eh, správních programů, které potom nás následují. To je otázka decentralizovaného programování, jestli by tedy decentralizované programování nebylo pro ty regiony lepší. A to je také tedy základ mé otázky směrem ke komisi. Merci beaucoup. Děkuji. Za ID Alessandro Panza, prosím. Nebo Donato. Děkuji. Já se mohu připojit k tomu, co už jsem slyšela od kolegů, a konkrétně eh, od kolegy, který hovořil přede mnou za zelené. Chci připomenout, že v rámci této činnosti komise, když mění přílohy o eh, územních statistických jednotkách, tak je důležité, kromě statistických údajů, zohlednit také tradiční ukazatele. A také aspekty, které eh, mohou znát pouze subjekty, které jsou přítomny eh, přímo na místě. Například v našich regionech mohou být relevantní různé elementy, které se ovšem nezobrazí v statistických údajích a zároveň jsou to důležité věci. Důležité aspekty, které by také komisi nebo tomu, kdo se zabývá novou klasifikací, mohly by eh, mu umožnit lépe zjistit nutnost změn a skutečný stav vývoje regionu. Takže chtěla bych, aby byly vzaty v potaz také tyto aspekty a aby byly vyslechnuty instituce a orgány, které jsou přímo v místě, abychom je vyslechli ad hoc podle konkrétních eh, podle konkrétní situace a aby i toto komise vzala v potaz. Děkuji. Děkuji, Děkuji vám za EKR eh, Rafael Fito. No. Děkuji pěkně, pane předsedo. Také děkuji za objasnění ze strany komise. Podle mého názoru lze, z těchto, lze o těchto schromažďováních statistických údajů jenom málo diskutovat. Rád bych slyšela od komise, jestli tady byly nějaké dopady z rozpočtového hlediska. Pak bych rád to také věděla, jestli pro jednotlivé regiony se bude počítat eh, s nějakými změnami, pokud jde o nedávné schromažďování údajů, tak bych ráda věděla, jestli jsou nějaké regiony, kde byly zaznamenány výhody nebo naopak nevýhody, pokud jde o tuto možnost schromažďování statistických údajů. Děkuji. Děkuji. Ano, pochopili jste, že teď hovořila levice a ne sjednocená levice a ne EKR, takže teď dostává slovo eh, Rafael Fito za EKR, prosím. Ano, velice stručně. Chtěl jsem pouze říci, že, jak už zaznělo, toto eh, je taková technická činnost, ale přesto je to věc, která nám může umožnit lépe pochopit, jak se vydávají finanční prostředky a také lépe pochopit normy, pomocí nichž nebo aspekty pomocí nich se dají eh, zdůvodnit spoždění. Například odpoledne se budeme eh, věnovat té míře 83%. To je důležité a myslím si, že i tady u územních statistických jednotek bychom mohli někdy nalézt eh, odpověď na to, proč dochází k rozdílu mezi jednotlivými regiony. Takže je to důležité i v tomto kontextu a zároveň je to takový technický údaj, který nám umožní pochopit, jakým způsobem jednotlivé členské státy přispívají k, na, k národním zdrojům a také ale možné, je možné na základě toho lépe pochopit eh, různé strategie. Takže je to technický aspekt, ale zároveň má velký dopad v politické i operativní uh, hladině. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Chce se vyjádřit ještě někdo další? Pan kolega Ope a potom pan Buda. E, Já souhlasím s tím, že se jedná o technické změny, že se to týká jenom těch pěti zemí, které byly zmíněny, ale E, v zásadě to, jak jsou ty regiony e, klasifikovány do těch jednotek, vychází z určitých kritérií. E, jedno z kritérií je HDP a kupní síla a to je také základ výpočtu těch prostředků a těch košů, které ty, mm, na které potom mohou ty regiony dosáhnout. A tady existují určité odchylky, třeba jedna země je rozvinuta v některých svých regionech na té střední úrovni, některé regiony zaostávají, jsou chudší a to je však založeno pouze na požadavcích členských států, států, což je dobré, ale zároveň to také eh, dobré není, protože to rozdělování teritorií na různé ty Mm, podle těch, těch třech úrovních eh, eh, jim dává určité možnosti, eh, které potom vedou k tomu, že, to, že ta soudržnost se posiluje na úrovni celé Evropy, ale někdy uvnitř států se soudržnost naopak ehm, dochází k větším rozdělování, zejména na úrovni nad té úrovni druhé, nad dvě. Ehm, takže O co mi jde tady, že ty statistické postupy jsou náročné, časově náročné a v roce 2016 byly provedeny změny v také několika zemích, čtyřech zemích, včetně mé země, eh, Litvy, ale pro Eh, období 21 až 27 předložila komise své údaje na základě starého rozdělení z toho roku 2003 a ne z roku 2016, tak jak jsme to navrhli. Takže ty čtyři země, včetně Polska a Litvy, které byly předmětem těch změn, se budou muset smířit s tím, že vlastně se to vychází ne z nařízení z roku 2016, těch změn navrhovaných, ale z toho starého uspořádání podle roku 2003. Ty změny se tedy činí, ale trvá to desetiletí, jak vidíme z těchto údajů. A proto bych chtěl vyzvat komise, aby ty změny, které jsou provedeny v tom nařízení, v těch přílohách, aby je používala v pravidlech z politiky soudržnosti a v těch finančních balíčcích neprodleně, protože jinak ty změny, které uděláme dnes, budou zohledněny někdy v období 20, eh, 30, takže eh, je tam velká prodleva a komise by měla reagovat rychleji. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Buda. Mulțumesc foarte mult, <clears throat> domnule președinte. Eh, chiar dacă este o discuție tehnică, evident că ea este foarte importantă din perspectiva... Děkuji pěkně. Je to poměrně odborná diskuse, ale ta je důležitá i z hlediska zlepšení absorpčních kapacit evropských fondů pro mikroregiony, respektive všechny, které čerpají z fondů. Proto bych rád doporučil komisi, aby nezapomínal na to, že absorpce fondů EU může být prováděna také ze strany jiných institucí. Není zapotřebí eh, čekat pouze na reformy v regionech Například v Rumunsku existují tři města, která se spojila do organizace, aby mohly společně čerpat z těchto fondů. Je to také otázka zákonodárství. Rumunsko vždycky ukazuje na Brusel, že to není takto možné provádět. Evropské fondy by měly být k dispozici i těm regionům, eh, jejichž struktura nebyla uznána. Je důležité, aby ty peníze plynuly do regionu, aby se tam utrácely. A samozřejmě není možné, aby to vázlo na národních předpisech, jako je tomu například v Rumunsku. Pokud jde o šíření a rozvoj infrastruktury, například eh, systémy zpracovávání odpadních vod, v malých obcích, eh, které mají méně než 2000 obyvatel, nemají tuto infrastrukturu. Pokud se podíváme na eh, regiony a možné eh, zvyšování jejich životní úrovně, tak samozřejmě Eh, nemohou, nemohou lidé v Bruselu určovat, eh, kam tyto peníze z fondů budou plynout. Eh, myslím si, že to musí být na těch regionech, na místních orgánech rozhodovat o využívání těchto peněz. Nesmí to dělat jenom Brusel. Děkuji vám. Hlásí se ještě někdo další o slovo? Zdá se, že ne. Dobře. Myslím, že asi není přehnané, když řeknu, že tato statistická reforma je pouze menšího rozsahu. A návrh, který nám byl předložen, nekategorizuje regiony členských států, pouze stanovuje zeměpisné a hranice těchto regionů. A my už jsme řešili i jiná nařízení týkající se NAC která ale byla mnohem důležitější, měla mnohem větší eh, eh, dopad v reálu. Ale máte pravdu samozřejmě v tom, že jakákoliv statistická změna má také politické dopady. Na komisi padly eh, přesně formulované otázky a já doufám, že na ně odpovíte. Já také bych měl na vás jednu otázku. Zajímalo by mne, zda tyto statistické změny budou mít dopad v příštím programovacím období, zda nějaké ovlivní eh, přidělování financí. To znamená, zajímá mne, zda tyto změny mají tak velký rozsah, že budou mít eh, dopad na přidělování finančních prostředků jednotlivým členským státům a regionům. Takže teď dostanete slovo a nezapomeňte také na tu otázku, která se týkala Brexitu. I ta se mi zdá dost důležitá. Děkuji. Um, thank you, chair. Děkuji za slovo. Otázka, zda ty změny budou mít dopad na rozpočtové, eh, rozpočtové věci, to nemohu říct, protože jakmile tato změna nastane ke, koncu, ke konci roku, my budeme však mít eh, my tedy od, budeme mít ty údaje až od roku 2021, ty statistické údaje od 1. ledna, proto tomu tak říkáme, že to je nad 21. Většinou e, se používá tříletý průměr, takže to jsou tři roky 21 plus 3 a potom tedy uvidíme, jak se ty regiony, jak se jim daří. Jak říkám, je to jenom malá část, ale většina zůstává stejná, ale e, určit, bude trvat určitou dobu, než se ta data nazbírají. Je to určitě otázka pro pana Lemetra, protože ten eh, je šéfem oddělení který má eh, na toto na starosti. Hm, I stejně ta otázka, jak zindividualizovat ty hm, eh, potřeby nebo jak odrazit individuální potřeby těch regionů, ne, regionů to jsou skutečně otázka, protože my jsme spíš jenom tento technický motor vza v pozadí, ale tyto otázky další eh, budou spíše na pana kolega, hm, kolegu. Pokud jde o Brexit a jak ten bude mít eh, dopad eh, eh, na tu statistiku. Zatím je Spojené království součástí EU a dokud je součástí, tak ty, ta jejich statistika je zpracovávána jako součást. Po, po Brexitu eh, je s vaší pomocí vzniká omnibus, který eh, modifikuje všechny právní předpisy, které v důsledku eh, předpisu Brexitu je nutno modifikovat, anebo budeme mít další změnu konkrétně těch regionů NAC. Takže zatím nemohu nic jiného říci. Jsou všechny požadavky členských států zohledněny? Ano. Mohu říci, pokud, většinou je to tak, že pokud se nemýlím, že všechny požadavky členských států na změnu regionu nad jsou zapracovány. My to neměníme z našeho pohledu. Jenom ověříme, zda jsou splněna pravidla, na základě kterých e, byl ten, e, byl ten region ten požadavek znesen, jestli tam jsou dodrženy ty počty obyvatel a všechny ty další eh, ukazatele a někdy jsou zohledňovány i další ukazatele, které takové ty měkčí s ohledem na kulturu a další. Eh, eh, připomínka, která se týkala toho, že by sběr dat měl, neměl být jenom těch, těch tvrdých dat, ale také sběr na samotném místě od lidí. My máme, provádíme takové výzkumy u dopravních společností, u obyvatelstva, kterých se ptáme, jak se jim žije, jak se, jak se jim daří ekonomicky, zda je na ně doléhá nezaměstnanost, nezaměstnanost ale my se snažíme také zjistit, získat ta velká data, otevřená data. A pokud máte konkrétní eh, návrhy na to, jaká data bychom měli eh, zužitkovávat v těch našich eh, statistických přehledech, velmi rádi si to vyslechneme z těch otevřených velkých dat. A pak k tomu, jak, že to trvá tak dlouho. Pravda je, že dva, ten, ten, to rozdělení 2016 nebylo zatím použito a e, použito e, pro ty rozpočtové, e, rozpočtové rozhovory, ale není pravda, že to bylo založeno na tom nařízení z roku 2003, ale naopak z roku 2013. Ten problém toho, proč to tak dlouho trvá, je v tom, že nad 2016 jsme začali schromažďovat 2018 a potom potřebujeme ty tři roky na výpočet těch průměrů, tak takže to je, nás dostává až do roku 2001. Něco již máme, HDP, nezaměstnanost, to se již do toho systému eh, vkládá, ale v zásadě tím, že začínáme od sběr těch dat z, e, z toho NAC 2016 až v roce 18, se nedalo dosáhnout toho tři, tříletého, e, tříletého období a to, to znamená, že se to nedostalo do těch návrhů. Ale opět, jak se s tím ty regi, jak to ty regiony řeší, to je spíš otázka na pana Lemetra, který tu bude odpoledne. Já myslím, že to je tolik tedy k těm statistickým eh, dotazům a regionům NAC. Très bien, merci. Výborně, děkuji. Děkuji za odpovědi. Myslím, že proběhlá diskuze nám ukázala, že nejsou a ani nebudou eh, kladeny námitky proti tomuto nařízení, takže pokud souhlasíte, můžeme to brát tak, že daný postup je tímto uzavřen a ukončili jsme projednávání nařízení komise v přenesené pravomoci a že komise tedy může v tomto pokračovat. Vyjádřil se k tomu také zástupce komise a Podotýkám, že ještě proběhne důležitá eh, diskuze dnes odpoledne s eh, generálním ředitelem DG Regio, s panem Markem Lemetrem. Chci vás všechny vyzvat, abyste se zúčastnili. Je to důležité setkání a důležitá vyměna názorů protože teď očekáváme, kdo bude jmenován jako komisář pro soudržnost a DG Regio se bude zabývat jak eh, čerpáním fondů, tak také tím, co bude komise v této souvislosti podnikat. Nyní proběhne zasedání koordinátorů. Chtěl bych tedy poprosit všechny ty, kteří se eh, schůze koordinátorů neúčastní, aby potichu opustili sál a pokud možno eh, co nejrychleji. Děkuji vám a opakuji, že odpoledne se sejdeme, budeme pokračovat ve tři hodiny. Děkuji.